el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Dámy a pánové, zahajuji naše dnešní zasedání. První bod na pořadu jednání je, se týká zprávy pana Cabrnocha o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Máte slovo na čtyři minuty, pane Cabrnochu pane předsedající a děkuji za udělení slova. Ehm, máme příležitost prodiskutovat návrh změny